jste udělal chybu, ve poznámkách mám chybu. Ještě před hlasováním zde máme pozněcí návrhy k doplňujícím eh, osvědčením, ochranným osvědčením u léčivých přípravků. To jsou pozněcí návrhy, které máme k dispozici a to by měl být tedy v okamžik, kdy se vezme slovo pan zpravodaj Louis de Pascal. Prosím tedy. pane. Eh, předsedající Na naší poslední schůzi jsem měl tu čest a to potěšení tady eh, prezentovat tuto zprávu jako její zpravodaj. Je to relativně menší věc, ale když se podíváme na obsah, který to může mít, tak je to vlastně velmi e, velká věc. To jsem říkal už tehdy a pořád na tom trvám. Je to věc, která se na náš výbor dostala relativně pozdě, protože je to tak eh, komplikovaná věc. A možná z toho důvodu, že to je tak složité, také komise jako měla tak velký problém předložit návrh, který by byl vyvážený. O co tady jde, je jak zajistit, aby výrobci generických léků a biosimilárů měli příležitost konkurovat výrokům ze třetích zemí, tedy eh, z těch zemí, které jsou mimo Evropskou unii, poté co ochrana jejich výrobků vyprší Existuje tedy koalice dvou skupin států, které jsou eh, spíše ve prospěch výroby generických léků, protože eh, ty se vyrábí u nich doma. Potom je tady druhá skupina států, které jsou spíše pro ty inovativnější léky, protože eh, jsou účinnější. Samozřejmě, eh, že to může být jenom náhoda, ale eh, jde o to, které podniky tím eh, budou ovlivněny, jaký to bude na ně dopad Poté, co tento návrh bude přijat, protože určité podniky do toho museli investovat do takových inovací a na základě toho se podařilo dojít nějaké nové účinné látky v těch lécích, které se potom používají na celém světě na léčbu. Eh, já se k těm samotným pozna, pozměňovacím návrhům dostanu za okamžik, ale ještě jsem chtěl eh, říci něco, aby nedošlo k diskuzi o něčem jiném. Byl bych rád, kdyby se tady eh, nemluvilo například o tom, že generika jsou prospěšná pro chudší obyvatele, zatímco ochrana inovací znamená ochranu bohatých. Doufám, že tu debatu tady nepovedeme. Eh, o tom se sice může mluvit dlouho, ale není to úplně relevantní pro náš eh, návrh. Rozhodně tady nikdo nechce tvrdit, že generika jsou špatná. I generika dosáhla značných eh, úspěchů. Znamenalo to také, že mnoho lidí má přístup k těmto lékům, protože jsou levnější a to jsou lidé, kteří předtím by Eh, nemuseli nutně eh, mít. Eh, takže generika rozhodně jsou pozitivním jevem pro celý svět. Komise chtěla hm, změnit toto nařízení a to proto, aby pomohla evropským výrobcům konkurovat v globálním prostředí, tak aby byly podmínky rovné ve vztahu k těm třetím zemím. V některých zemích nemají až tak eh, velkou ochranu v okamžiku, kdy patenty vyprší, takže státy jako je Čína mohou potom velmi snadno konkurovat evropským výrobcům. Jsou to většinou východoevropské státy, které vyrábějí generická eh, léčiva. Rozhodně to není nějaké hodnocení těch léčiv, je to prostě tak a proto tady také eh, vznikla koalice, která by nás mohla rozdělit. A to není moc eh, eh, pozitivní, protože eh, budou mít pocit, že jsou tím ohroženy zejména jejich firmy. A proto jsem se snažil předložit něco, co by bylo kompromisní a mohlo to vyhovovat co největšímu počtu z nás. Doufám, že se mi to podařilo. V této zprávě dělám všechno pro to, abych toho kompromisu dosáhl. Komise už také eh, vyvinula velké úsilí a hlavně tady jde o to, jak pomoci výrobcům generik, ale samozřejmě nechceme ani uškodit těm, kteří eh, mají patenty a kteří do toho museli investovat, takže se pojďme podívat na ty jednotlivé návrhy, ty byly předloženy loni, eh, tady pardon, minulý měsíc bylo jich více než 160 a eh, těch článků je celkem 22 a potom jsou to úvodní ustanovení. Změny eh, týkají se toho certifikátu, se netýkají procesních věcí, netýkají se toho postupu udělení certifikátu, tak by to mělo být nadále, protože výrobci by měli mít exkluzivitu v případě patentovaných výrobků. A potom jsou tady pojistky týkající se eh, transparentnosti a ochrany eh, těch generik, které jsou pod ochranou a které v okamžiku, kdy jsou vyváženy, tak eh, by oni mohli přijít. Je tady několik klíčových návrhů v jednotlivých ustanoveních. Doufám, že na základě toho budeme moci spolupracovat. Těším se na vaše návrhy a doufám, že nakonec se nám podaří najít vyvážené stanovisko. Na úvod bych chtěl říci, že postoj komise a rady je poměrně rigidní. Což já v celku chápu. Já jsem ve své zprávě také chtěl podpořit ten návrh komise a rady, což ale neznamená, že bych nechtěl tady udělat několik změn, které by mohly pomoci výrobcům generik. A myslím, že tady je zhoda v tom, že je potřeba upozornit držitele práv, že došlo k nějaké změně. Víme, že to je výjimka z pravidla, tak aby měli přístup k informacím, kterých se to týká, a aby také měli dostatek důkazů pro to, aby mohli jednat v případě, že dojde k porušení jejich patentu. Další eh, věcí je eh, rozsah působnosti tohoto návrhu. Okamžitá platnost by měla dopad na ty podniky, které již eh, jsou držiteli práv. Já bych proto navrhoval odklad o tři nebo čtyři roky v eh, závislosti na tom, eh, kdy to bude přijato, abychom tím dali právní jistotu a aby tedy bylo platné jedno jediné datum, aby tady byla, bylo přechodné období, které bylo strašně dlouhé, proto aby to chránilo jak investice, tak i ta nabitá práva a úřady by také měly dostatek času, aby se eh, na to mohli připravit, na tu změnu. A potom poslední důležitá věc, co se v podstatě týká eh, těch eh, zásob, to, že někdo si vytváří skladové zásoby určitých léků a potom je jejich nedostatek na trhu, A tady chceme jít o něco dál než návrh komise. Myslím, že jedna věc je vyrábět a skladovat výrobky a potom konkurovat eh, podnikům ze třetích zemí, ale jiná věc je jít ještě dál. Na tom eh, se budeme muset podívat, protože Výroba skladování by znamenalo, že generika potom budou moci i konkurovat na evropském trhu. A to tady jde. Není tady nějaký eh, souboj, nikomu nejde o vítězství, ale všichni, kdo se v tom pohybují, tvrdí, že to je klíč eh, k tomuto návrhu. Mluvil jsem eh, s komisí, s radou, a snažil jsem se přijít na nějaký způsob, jak dospět ke kompromisu, abychom tady měli jednak ty bojské, ale dále, abychom měli ochranu těch zájmů výrobců generik. A musím říci, že eh, s tím vším souvisí jeden problém, a to, jak chránit práva inovátorů, kteří investovali do hledání inovací, kteří teď budou mít pět let na to, aby mohli zúročit své investice. A návrh komise přitom ale dává přednost těm generikům. Znamená, že tato změna eh, bude znamenat, že budou moci eh, skladovat generika a vyvážet je. Je to důležitá věc. A to proto, že ty důvody, které vedly k tomu návrhu, je eh, chránit generika, Ale pokud někomu vezmete legitimní právo, tak ho tím znehodnotíte. Ti, kteří to investovali, budou ochotni přistoupit na tento návrh, ale rozhodně nechceme jít o nic dál, protože by ne, to nebylo férové. A pokud to tedy dotáhneme do logického konce, tak bychom se tím mohli dostat do situace, vím, že nemáme dost času na to, abychom to dále protahovali, eh, my tedy musíme najít kompromis, který bude užitečný. Legislativního procesu se účastní tři strany a všechny ty tři strany musí e, se dohodnout na tom kompromisu a to velmi rychle, protože toho času už moc nezbývá. Já vím, že to je e, smula, ale tak to prostě je. Mluvil jsem se všemi, kdo předkládali pozměňovací návrhy. <clears throat> Budeme hledat nějaké vhodné formulace, které nás e, přivedou ke kompromisu. A chci hledat vyváženost mezi těmi, kdo chtějí eh, chránit práva inovátorů, ale také těmi dalšími. Je pravda, že, eh, jak říká komise, že tím dochází k erozi eh, těchto certifikátů dodatečné ochrany. a dotýká se také našich obchodních partnerů, se kterými musíme jednat o patentové ochraně. Máme určité hodnoty, které bráníme ve světě jako Evropská unie. A pravda je, že výjimka z těch požadavků na skladování, tak abyste tyto věci mohli začít prodávat o něco rychleji, je také eh, určité opatření, na kterým se musíme zamyslet ceny, úhrada, eh, velikost různých trhů, to všechno jsou věci, na které musíme vzít do úvahy. SPC, tedy tyto eh, certifikáty dodatečné ochrany, by neměly být používány proto, aby poškodili generika. Ceny a úhrady jsou klíčovým faktorem při eh, rozhodování o tom, které, která generika mohou vstoupit na trh. Já se tedy na ty kompromisy podívám, pokusím se se všemi spojit jednotlivě. Udělám eh, proto všechno a doufám, že se mi podaří ty kompromisy vyjednat. Jde to, jak posílit farmaceutický sektor v EU. Musíme zohlednit eh, potřebu eh, být atraktivním investičním prostředím pro tyto firmy, ale stejně tak musíme chránit výrobce generik. A uděláme všechno pro to, aby mohli eh, soutěžit na globálních trzích eh, za rovných podmínek. To je všechno. To je ten společný jmenovatel všech eh, pozměňovacích návrhů prakticky všem jde o to, aby eh, generika byla životaschopná. O to asi šlo autorům eh, většiny těch návrhů. Tak si ale myslím, že to možná bude obtížné pro naše protěžky. Komise s radou s tím asi budou mít problém. Já respektuji názor eh, všech zúčastněných, jsou to důležité věci. A hlavně se musíme uvědomovat, že cokoliv tady uděláme, tak bude mít nějaký dopad na naše občany. Různé táty mají různé zájmy. To, co někdo vnímá jako příležitost, může někdo jiný vnímat jako hrozbu. Takové tedy moje stanovisko. Nebudu probírat všechny pozměňovací návrhy jednotlivě. Popsal jsem svůj obecný postoj k věci a ty návrhy teď důkladně proberu s jejich autory a předpokládám, eh, že se k tomu vrátíme na zasedání stínových zpravodajů. Thank you very much, Mr. Zlotovský. Děkuji vám. A nyní pan Zlotovský. Děkuji vám, pane předsedo. Pozdějovací návrhy rozšiřují oblast působnosti návrh komise a toto souvisí tak, aby generika byla přístupná nejenom občanům ze třetích zemí, ale také občanům z EU. Toto nařízení by se nemělo vztahovat pouze na, na export do Afriky, ale také by se mělo postarat o uspokojení veškerých potřeb v Evropě. Eh, eh, léčivé přípravky SPC mají také co dočinění s bezpečností evropských občanů. Já jsem přesvědčen o tom, že najdeme řešení, které bude výhodné jak pro občany, tak i pro farmaceutické producenty. Děkuji vám, pan Volkne. Děkuji vám, pane předsedo. Já se pokusím hovořit stručně, budu hovořit německy. Děkuji vám eh, za podrobnou zprávu, pane zpravodaji. I mým cílem je se rychle dohodnout. Já ovšem jsem také toho názoru, že pokud by se nám to v právním výboru nemělo podařit, tak máme také možnost se obrátit na plénum a tuto obci bych nadále chtěl nechat otevřenou, ale určitě te projevy mě šokovaly, protože dva výbory v tomto Evropském parlamentu se tím zabývá. Za příklad je to e, výbor pro životní prostředí, které tak tento výbor také hlasoval o kompromisu a tento kompromis byl odhlasován velkou většinou. A já si myslím, že tento kompromis je vyvážený. Naším hlavním cílem je, aby výroba generik v EU byla podpořena a to se nám s návrhem komise nepodaří, proto ho musíme zlepšit. Zásadní je stockpiling, tedy skladování a bez skladování nejsem schopen Eh, zde ve výboru s tím eh, ta, eh, ta, toto odsouhlasit a odhlasovat. A tak to vidí také výbor pro obchod a také to vidí Podobně výbor pro zdraví, který e, se k tomu takto staví. Ale nyní před volbami by bylo fatální, kdybychom tuto šanci v našem výboru nevyužili. A proto si myslím, že uskladňování je zásadní a já si myslím, že když by bylo nejhůř, musíme se obrátit na plénum. Máme tady stockpiling, day one lounge, to je eh, eh, počátek oblasti působnosti a také oznamování výrobcům, když výrobce generik by chtěl výrobu zahájit. Já si myslím, že ve všech těchto oblastech, jestliže se k sobě přiblížíme, můžeme dospět k vyváženému řešení. U oznamování je pro mě také důležité, aby se nezveřejňovala obchodní tajemství. Já si myslím, že v oblasti oznamování se můžeme zblížit, ale není možné, aby tento návrh eh, situaci pro výrobce generik ještě zhoršil. Já se těším na zasedání stínových zpravodajů ve středu. Bude to určitě zajímavé a také bude velice eh, zajímavé zjistit, jak zohledníme také stanoviska z jiných dvou výborů. Děkuji vám a nyní paní Breda. Děkuji vám. Já vím, že chceme začít hlasovat, proto ho, budu hovořit stručně, ale bohužel se nyní musím vyjádřit, protože nemohu přijít na schůzi stínových zpravodajů. Není tajemstvím, že zelení trochu pochybují o účelnosti systému SPC, protože může být takto prodloužena ochrana léčivých přípravků, dokonce ze strany firem, kteří neinvestovali do vývoje produktů. Ale my chceme být konstruktivní, my víme, že tento návrh nevyřeší všechny problémy, ale je to malý krok správným směrem. A mm, já se domnívám, že musíme také v této souvislosti řešit eh, otázku přístupu generik na trh. Také musíme eh, se zabývat skladováním, potom výjimkami a dále si myslím, že je nutné uvědomit si, že je tady širší problém z hlediska přístupu k, léč, k lékům, ale to by se mohlo také řešit ještě v revizní doložce. Ale toto by nemělo stát v cestě tomu, abychom ještě tento návrh za našeho volebního období dokončili. A nyní komise, prosím. Děkuji vám, děkuji vám za slovo, pane předsedo. Nejdříve vítáme návrh zprávy zpravodaje. My se domníváme, že tento návrh zprávy je vyvážený, vyvážený. Pokud se týče dalších pozňovacích návrhů, tak tyto obsahují mnoho pozitivních eh, záležitostí, například eh, v souvislosti s notifikací. Tady my se domníváme, že držitel SPC musí dostat příslušné informace, aby zjistil, zdali nedochází k porušování jeho práva SPC v Evropě, ale na druhé straně si myslíme, že je důležité, aby se nepředávaly obchodně citlivé informace. Takže i tuto záležitost musíme vzít v potaz v souvislosti s tímto návrhem. My se také myslíme, že je třeba postupovat transparentně a právě proto jsme pro návrh publikace, která a tento návrh je v prospěch celého odvětví. Takže my se domníváme, že lze udělat ještě další kompromisy. Já nesouhlasím v jedné věci, když se tady říká, že náš návrh není v zájmu eh, pacientů. Máme tady export waiver, tedy osvobození od eh, exportu a, výjimku exportu, ale to se týká především toho, že my chceme, aby eh, naše výrobní závody zůstaly v Evropě a vyráběly generika a měly také také dobrou pozici, tak abychom, aby opravdu Evropa byla centrem farmaceutické výroby. Takže tento návrh je také ve prospěch evropských pacientů a my musíme zabezpečit, aby naše e, společnosti neodcházely do zahraničí a vyráběly v Evropě. Tak, jak jsme vysvětlili v našem vysvětlení e, dopadu, jestliže společnosti tady zůstanou, tak také budou ochotní u D minus jedna a, bu, a potom se zlepší jejich komparativní situace ve srovnání s třetími zeměmi. A v tomto duchu bych chtěla potvrdit, že to je návrh, který přispívá a prospívá pacientům. My jsme tak také eh, slíbili, že budeme sledovat zlepšování a průběh situace a my, já se domnívám, že my takto tímto způsobem můžeme postupovat dál a dospějeme ke kompromisu. Děkuji vám. Tím pádem můžeme ukončit tento bod číslo 8 a budeme pokračovat hlasováním. Takže určitě, když jste vložili kartičky do hlasovacího zařízení, začneme kopy Wrightem a to je zpravodaje pan Foss a budeme hlasovat nyní elektronicky, bude jenom jedno hlasování. Zahajuji hlasování. That has been adopted, so... Schváleno. Blahopřeji panu zpravodaji, panu Fosovi. Uh, then we have uh, the draft opinion. Pak tady máme návrh týkající se odpovědnosti pojištění motorových vozidel. Pozměňovací návrh číslo jedna pro, proti, drželi se, zamítnuto. 16 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 18 pro, proti. E, prověříme osmnáctku. Schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 20 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 21 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 22 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 23 pro, proti, prověříme 23. Takže prověříme 23 elektronicky. Bylo to zamítnuto. 24 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 26 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 27 pro, proti, Prověříme 27. Schváleno. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 a 30 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 32 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 3 pro, proti, tři, zdrželi se, schváleno. 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 5 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 6 pro, proti, Prověříme šestku. Schváleno. Sedmička pro, proti, zdrželi se, schváleno. Osm pro, proti, zdrželi se, schváleno. Devět pro, <coughs> proti, zdrželi se, zamítnuto. Deset pro, proti, zdrželi se, schváleno. 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se schváleno. A nyní budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu stanoviska. Schváleno. Blahopřeji paní Beršeran. A budeme pokračovat mou zprávou o přeshraničním nárocích a to je pr- návrh číslo jedna, pro, proti, zdrželi se schváleno, osmička pro, proti, zdrželi se schváleno. Jedenáctka pro, proti, zdrželi se schváleno pro, proti, zdrželi se, schváleno. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. 12 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 13 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 16 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 19 pro, proti, zdrželi se schváleno. 20 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 1 pro, proti, zdrželi se schváleno. 22 pro, proti, zdrželi se schváleno. 25 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 26 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 27 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 28 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 29 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 30 pro, proti, zdrželi se, prověříme třicítku. Schváleno. 31 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 32 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 33 pro, proti, prověříme 33. Zamítnuto. 35 pro, proti, zdrželi se schváleno. 36 pro, proti, zdrželi se schváleno. 37 a kult 3 Eh, pro, proti, zdrželi se schváleno. Kompromis 2, pro, proti, zdrželi se schváleno. 41 pro, proti, zdrželi se schváleno. 42 pro, proti, zdrželi se, prověříme 42. Schváleno 43 pro, proti zdrželi se schváleno 44, pro, proti, z, prověříme 44. Čtyřicet pět pro, proti, zdrželi se, schváleno. Čtyřicet šest pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Čtyřicet sedm pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 48 pro, proti, prověříme 49, pravděpodobně to byl, pan předseda se omlouvá, 48. Schváleno. 48 schváleno, 49 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 14 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 50 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kompromis 3 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Prověříme 55. Zamítnuto. Kult 12 eh, pro, proti, zdrželi se, schváleno 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto 57 pro, proti, zdrželi se, Eh, prosím, prověříme to. Schváleno. 58 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 59 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 60 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 61 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 62 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kul 4 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 63 pro, ten odpadá. 66 Mhm. Pro, proti, zdrželi se, schváleno. To padá. 67 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 68 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 69 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 70 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 71 a kult 11 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 72 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 73 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 74 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 76 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 77 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 79 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 81 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 82 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 83 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 84 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 85 pro, proti, Prověříme 85. Schváleno. O 86 byla stažena, takže 87 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Kult 15 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 88 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 89 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 90 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 91 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 92 pro, proti, zdrželi se schváleno, 93 pro, proti, prověříme 93. Schváleno 94 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 95 pro, proti, zdrželi se schváleno. Kult Dva pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 96 pro, proti, zdrželi se schváleno. 97 pro, proti, zdrželi se schváleno. 98 kult 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 99 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 100 pro, proti, zdrželi se, schváleno. 101 pro, proti, schváleno, 102 zamítnuto, 103 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Takže budeme hlasovat o celém návrhu zprávy. který byl přijat. Děkuji vám. Uh, eh, so. Další příležitost závěrem tedy poblahopřát. Dále zde máme návrh stanoviska k udělení absolutoria za plní soudného rozpočtu Soudní dvůr. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdržel se přijato. 2, kde pro, proti, zdržel se, přijato, čtyři, kdo pro, proti, zdržel se, přijato, pět, kdo pro, proti, zdržel se, zamítnuto, šest, pro, proti, zdržel se, zamítnuto, pro, proti, zdržel se, přijato, 8 pro, proti, zdržel se. Přijato. Nebo zkontrolujeme osmičku. Zkontrolujeme tedy. Tak to jsem toho hodně nevěděl. Takže zamítnu to. 9 pro, proti, zdržel se, takže kontrola u devítky, trochu mě to zmátlo. Zamítnuto. deset pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Tak je to jasné. jedenáct pro, proti, zdržel se, přijato. Dvanáct, kde pro, proti, zdržel se přijato, 13, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, 14, kdo je pro, proti, zdržel se, mohu nechat zkontrolovat pozněcí návrh 14, prosím. Přijato. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska jako celku. Elektronicky, prosím. Very well. Thank you. Výborně. Budeme tedy pokračovat. Pan Koferatis a jeho zpráva o doručování soudních a mimosoudních písemností. Pozněcí návrh 11, kdo pro? Proti zdržel se přijato. 12 a 61, kdo pro? proti, zdržel se přijato, kompromis 1, kdo pro, proti, zdržel se přijato, 14, kdo pro, proti, zdržel se přijato, 64, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 65, kdo je pro, proti, zkontrolujeme pozměňovací návrh 65, zda to nebylo úplně jasné, prosím, kontrola elektronické. One more? Okay. So this has been adopted. Přijato tedy. 67, eh, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 66, kde pro, proti, zdržel se, Přijato 68, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato 50, kdo, 15, pardon, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 3, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 72, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 73 a 17, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis 2, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis 4 pro, proti, zdržel se. Přijato. 23, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 83, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato. 24, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 25, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 84, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto 93, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 94, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 96, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 95, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 97 bude pro, proti, zdržel se přijato, 98 pro, proti, zdržel se a přijato, 101 pro, proti, zdržel se přijato, 99, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, 29 pro, proti, zdržel se přijato, 30 pro, proti, zdržel se, přijato, 100 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 31, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 6. A pro, proti, zdržel se, přijato, 103, pro, proti, zdržel se, přijato, 133, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 104, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 105, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 106, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 107, kdo pro, proti, zdržel se. Přijat, zamítnuto 108 pro, proti, zdržel se. Přijato 34, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 109, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 110, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato 111, kdo je pro, proti, zdržel se. Při, zamítnuto 112, kdo je pro? Ano, takže ještě jednou 112, kdo pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 35, kdo pro, proti, zdržel se. Přijato, ne, zamítnuto, zamítnuto. Eh, Pozněcí návrh 35 zamítnut, 113 padá, 36 kde pro, proti, zdržel se. Zamítnuto. Okay, my, my mistake. So first we verify. Takže nejprve si ověříme 36. Eh, je tady požadavek, abychom elektronicky ověřili. Ověříme tady eh, výsledek hlasování u pozněcího návrhu 36. A ten byl zamítnut a vracíme se ještě tedy, musíme se vrátit k předchozímu pozměňovacímu návrhu 113, o tom musíme hlasovat. To se omlouvám, protože 35 byla zamítnuta, takže 113. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. Yes. 140. 114. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 37, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 38, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 39, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 40, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 41, pro, proti, zdržel se. Přijato 42, kde pro, proti, zdržel se. Přijato 43, pro, proti, zdržel se přijato, 114 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 7, kde pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis 8, kde pro, proti, zdržel se, přijato. 3. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 4. Kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 51 a 50, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 52, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. 53, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 9, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. Kom- Pozněcí návrh 6, kdo je pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis 10, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato, 57, bude pro, proti, zdržel se, přijato, 58 padá, 58, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 8, kde pro, proti, zdržel se, přijato, 59 pro, proti, zdržel se, přijato, 9 pro, proti, zdržel se, přijato, 10 pro, proti, zdržel se, přijato a 60, kdo je pro, proti, zdržel se, přijato. A nyní hlasujeme o návrhu stanoviska elektronicky, prosím. Adopted, so congratulations. Takže můžeme poblahopřát panu Koferatimu. Práva byla přijata. A my budeme pokračovat. Teď máme zprávu pana Raděva o spolupráci mezi soudy členských států. Kompromis 1, kde pro? Proti, drželi se. Eh, přijato. Kompromis 2, kde pro? Proti, zdrželi se. Přijato. 49, kde pro? Proti, zdrželi se. Eh, přijato. 40. Teda 50, pardon. Pro, proti, přijato. 51, pro, proti, zdrželi se Přijato 53 pro, proti, drželi se. Přijato 54 pro, proti, drželi se. Zamítnuto 55. Máme ověřit 54. Dobře, ověříme 54. Zamítnuto. 55, kdo pro? Proti, zdrželi se, zamítnuto. 8, kdo pro? Proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 3, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis 4, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. 66, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11, jde pro, proti, zdrželi se. 3, to 67, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 60, 80, 69, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 70, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 12, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 71, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto, kompromis 5, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, 13, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato, 14, kde pro, proti, zdrželi se. Tady ověříme to, číslo 14. Bylo to přijato. 74, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 75, kdo je pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 17 je pro. Teď se nejsem jistý, takže ověříme 73. Přijato. 15, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 76, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 16, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 70, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato 77, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto kompromis 6, kde pro, proti, zdrželi se přijato, 79 pro, proti, zdrželi se, přijato, kompromis 7 pro, proti, zdrželi se, 82 jde pro, proti, zdrželi se, přijato, 83 jde pro, proti, zdrželi se, zamítnuto, 84 jde pro, proti, zdrželi se, přijato 20 jde pro, proti, zdrželi se, přijato. 22, kdo je pro, proti, zdrželi se. E, zamítnuto 23, kdo je pro, proti, zdrželi se. E, přijato 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 25, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 9, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato 29 jde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 10 jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 35 jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 5 jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 34 můj omyl 36 pro, proti, zdrželi se. Přijato 37, jde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto 38, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato 39, jde pro, proti, zdrželi se. Přijato kompromis 11, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato zpráva jako celek elektronicky, můžete hlasovat. Bylo to přijato. Eh, panu Radivovi gratulujeme. A teď tady máme návrh stanoviska ve formě dopisu týkající se průmyslové politiky o robotice a umělé inteligenci. Je to jedno hlasování elektronicky. přijato a eh, blahopřejeme paní Delvo. A teď tady máme přepracované znění zase elektronicky. Přijato. Blahopřejeme paní Geringer. Podívám se, jestli tady mám ještě nějaká oznámení. Příští schůze výboru se bude konat v Bruselu 23. ledna, takže vám všem přeji. Tak nejdůležitější eh, informace. Chtěl bych vás srdečně pozvat na vánoční večeři výboru Jury v louce 2 lomeno 1 zítra pravděpodobně. Takže zítra v 19 hodin. A tam vám popřeju eh, veselé Vánoce, nebo šťastné Vánoce. Pokud někdo z vás nebude moc eh, dorazit, tak vám to přeji už teď. Děkuji, hezký večer.